el señor presidente. Bueno, queridas. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vidím s jistým překvapením, že je tady velice nepočetná účast poslanců. Vypadá to podobně jako účast na nočních zasedáních nyní na této hodině otázek radě. To je náš bod na programu. A přejdeme hned k jednotlivým otázkám, protože času máme málo. Dáme, tedy přivítáme samozřejmě pana Šastela, který tady je jménem rady jménem tedy předsednické země a bude odpovídat. První otázka je otázka, kterou klade Bernd Posselt a týká se identity v oblasti vnější politiky a obrany. Dávám slovo panu Poseltovi. No, no, pardon, la... Já se omlouvám, říká předseda. Dávám slovo rovnou panu Šastelovi, aby mohl odpovědět na otázku, kterou písemně prezentoval pan Poselt. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velice rád, pane předsedo, že mohu jménem rady hovořit před velice významným publikem. Vnější politika Chcete položit vaši otázku? Eh, ne, postup je, postup je takový, eh, že na otázku položenou písemně odpovídá pan eh, Šastel. A pan posel pak může ještě položit doplňující otázku. Prosím, pan Šastel má slovo. Může odpovědět na otázku položenou panem posutem. Ano, pane předsedo, děkuji vám. Jak jsem říkal, vnější politika a, a politika obrana EU e se velice rozvíjí. Zhruba deset let po založení evropské e, politiky v oblasti obrany a bezpečnosti, což je e, nedílnou součástí vnější politiky. EU ehm, e je dnes uznávaný eh, partner, eh, na, který se, na kterého se obrací všichni na mezinárodní scéně. To všechno se jasně prokazuje. Z iniciativy Rady i členských států EU v rámci této politiky uskutečnila 24 misí na třech kontinentech oblasti vojenské, civilní i civilně obča- eh, vojenské. Unie tedy působí v Afganistánu, v Gruzii, na Středním východě, v Iráku, v Somálsku, na Balkáně, v západním Balkáně. Není pochyb, že tyto mise přispívají eh, k zviditelnění EU v této oblasti. To také popisuje Lisabonská smlouva, která také definuje celkový rámec eh, oblasti vnější politiky a obrany. Eh, pokud je o Eurokorps, Pan Poselt to sám říká ve své otázce. Chtěl bych připomenout, že Eurokorps nepatří do EU, je to eh, vojenské eh, operativní velení, které vzniklo v roce 1992 na základě eh, myšlenky kancléře Kohla a francouzského prezidenta Mitterranda. Bylo rozmístěny v Kosovu, v Afganistánu, v Bosně a Eurokorp přispívá k interoperabilitě ozbrojených sil účastnických členských států a přispívá ke kultuře eh, sdílené bezpečnosti. Některé členské státy, Německo, Lucembursko, Belgie, Francie a Španělsko, jsou eh, členy Eh, Eurokorpor se tedy otevřel k účasti členských států eh, NATO i EU. Belgické předsednictví se maximálně snaží, aby aplikovalo eh, vše podle Lisabonské smlouvy a vítá schodu rady i parlamentu v oblasti vnější politiky, kdy bude možné účinným způsobem aplikovat společnou eh, bezpečnostní eh, a zahraniční politiku. Belgické předsednictví bude nadále pokračovat ve svém úsilí a bude eh, se mm, věnovat zejména dvou nařízení, které se týkají této oblasti, jednak personál a jednak finanční rámec pro službu vnější činnosti. A také bych vás odkázal na program belgického předsednictví, kde je řečeno, že je nutné, aby EU měla občanské i vojenské, tedy civilní i vojenské eh, kapacity, které umožní eh, náležité zvládání všech krizových operací, umožní rychle reagovat, efektivně reagovat, včetně záchranných akcí, civilních i vojenských akcích, eh, v akcích při zvládání krizí, Evropská obraná agentura má velice důležitou strategickou úlohu. Vyžaduje zvláštní úsilí. Belgie věnuje celou řadu velkých iniciativ právě Eh, společné zahraniční bezpečnostní politice, organizuje semináře na otázku kapacit, na otázku stálých struktur, vzdělávání, odborné přípravy. To všechno bude diskutováno evropskými ministry zahranič, eh, promiňte, obrany v Belgii zítra a pozítří. Děkuji, pane ministře. Pane poselte, máte 30 vteřin na eh, doplňující otázku. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Nejdříve poznámka. Vaše odpověď byla velice dobrá, pane předsedo rady. Já jsem předtím jenom protestoval kvůli vaší cynické poznámce eh, kvůli přítomnosti. Eh, to není na vás, abyste to soudil. Eh, chtěl bych říci, pokud je o doplňující otázku, jestli Belgie plánuje nějakou iniciativu pro to, aby společná zahraniční a bezpečnostní politika se dostala ještě dále. V Německu probíhá diskuse o restrukturalizaci armády. To by byla příležitost pro evropskou iniciativu, kterou Belgie jako evropská země eh, by mohla dále protlačit. Eh, děkuji, pane poslte. Nyní má slovo pan Šastel, aby odpověděl na doplňující otázku pana poslta. Eh, pane předsedo, já bych chtěl připomenout váženým členům konec svého vystoupení. Já jsem skutečně řekl, že v programu belgického předsednictví je celá řada témat, která by měla posílit naši spolupráci, zejména v oblasti obrané. A Belgie věnuje celou řadu iniciativ. Během svého předsednictví e, této oblasti má řadu seminářů a také řadu e, úvah, zejména na téma kapacit. Já tedy vás mohu pouze odkázat na aktuální e, diskuse, které mm, povedou ministři obrany Zítra a pozítří v Belgii bude probíhat neformální rada ministrů obrany v Gentu. Děkuji. Děkuji vám, pane Šastele. A e, nyní e, pan Cemke chce položit doplňující otázku. Tak, jak s tím počítá jednací řád, prosím. E, já bych chtěl zadat pytanie dodat. Já bych chtěl položit následující otázku, která je motivována skutečnosti, že zítra a pozítří proběhne neformální jednání Rady eh, ministrů obrany členských států a chci se zeptat na následující. V Evropské unii eh, vznikly eh, skupiny, bojové skupiny, které v tuto chvíli jsou pouze na papíře a tak se chci zeptat, zda tato otázka bude nadnesena eh, nebo zda budou eh, tyto skupiny stále pouze na papíře fiktivně nebo budou použity. Děkuji, pane Cemke. Pane Šastele, eh, chcete odpovědět a reagovat na otázku pana Cemkeho? Na tuto doplňující otázku je podobná odpověď jako ta předchozí. Samozřejmě, že chceme maximálně množství operability v terénu začlenit do našeho působení. Neformální setkání ministrů obrany zítra se bude věnovat tomuto specifickému tématu a v nejbližších dnech uvidíme, co vzejde z tohoto neformálního jednání ministrů obrany. Já vím, že někteří z nich chtějí, aby se v této věci pokročilo. Děkuji, pane ministře. Eh, pane eh, poselte, já bych chtěl říci, že já tomu rozumím tak, že eh, komentář, komentář pana ministra vlastně byl zaměřen tak, že Eh, tady je zajímavá otázka, jistě i zajímavá odpověď a že je na místě litovat, že eh, tady eh, není více, více poslanců, kteří by si vyslechli jak otázku, tak i odpověď. Děkuji, děkuji všem za účast. A dále, tady máme otázku číslo dvě, kolegyně Mayred McGuinness. A otázka tři. Eh, Georgia Papa Nikolau. To jsou dvě otázky, které byly staženy. Samotní autoři otázek stáhli tyto otázky. Takže další otázka, které se teď dostáváme, je otázka číslo čtyři. Pokládá ji eh, paní Blinkevičete a týká se snížení chudoby a sociálního vyloučení. Pan Šastel má slovo, aby odpověděl. Děkuji vám, pane předsedo eh, 18-měsíční eh, program Rady, kterou, eh, který si stanovily všechny tři předsednické země, které v té době eh, předsedají, zdůrazňují, že boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je velice důležitým cílem. Je třeba klást důraz na nezaměstnané, děti, které postihuje chudoba, chudé pracující a jednočlené rodiny. Boj proti chudobě, to je součást strategie Evropy 2020. 17. června to schválila eh, Evropská rada která také schválila cíl, že je třeba podporovat sociální začlenění snižováním chudoby a alespoň 20 milionů lidí je třeba zachránit před rizikem eh, chudoby a vyloučením do roku 2020. Evropská rada eh, po řekla, že chce, aby zaměstnanost žen byla na 75%. Je také třeba zvýšit zaměstnanost starších osob a zlepšit eh, odbornou přípravu, snížit počet eh, mladých a dětí, které nedokončí školní docházku. Jsou zde čtyři priority pro belgické předsednictví v rámci boje proti chudobům, to znamená minimální příjem a sociální ochrana, eh, bydlení a situace bezdomovců, chudoba dětí v rámci rodin, a konečně účast eh, lidí ve stavu chudoby eh, a mm, boj proti eh, sociálnímu vyloučení. Předsednictví se bude maximálně snažit prohloubit diskusi o minimálním příjmu na evropské úrovni. Kulatý stůl o chudobě bude probíhat 18. října a Celkový cíl je, aby každý členský stát schválil určitý minimální příjem, který zaručí minimální životní úroveň. V rámci těchto diskusí předsednictví bude usilovat aby bylo možné na evropské úrovni podporovat důležitost principu dobré zprávy věcí veřejných, zajišťující účast lidí eh, ve stavu chudoby. A konečně všem je třeba zajistit pr- základní právo na bydlení. A tady chce britské předsednictví se věnovat otázce dostupnosti bydlení. 9.10. Ehm, prosince na toto téma budeme mít konferenci. Dále boj proti chudobě dětí a e, pro předávání chudoby mezi jednotlivými generacemi v jedné rodině. To už je téma, které 2. E, 3. září e, bylo projednáno na konferenci. 16. 17 14. prosince eh, se bude uzavírat Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Belgické předsednictví z toho chce vyvodit poučení do budoucna. Děkuji, pane ministře. A autorka eh, otázky eh, chce položit dodatečnou otázku. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu ministrovi za tuto eh, odpověď. Chápu, že na českých státech, aby bojovali s chudobou a sociálním vyloučením. Já přeji belgickému předsednictví vše nejlepší do jejich práce a doufáme, že se členské státy rozhodnou, pokud je o minimální sociální standardy a příjmy. Nicméně mě zajímá, co si myslíte o metodě otevřené koordinace. Je to dostatečné pro boj s chorobou a sociálním vyloučením? Děkuji a dávám slovo panu Šastelovi. Jestli si dobře vzpomínám, pane předsedo, tak před dvěma týdny v tomto sále na stejném um, zasedání jsem na tuto otázku už eh, odpověděl a říkal jsem, že toto je eh, skutečně metoda, která může eh, přinést určité výsledky. Já tedy pouze mohu zopakovat, co jsem řekl před dvěma týdny. Gracias, Děkuji, pane ministře. Další otázka. Je otázka našeho kolegy pana Galagera. Ptá se na Mezinárodní sympozium o dohodách o partnerství v oblastech vědy, vědy a rybolovu. Dávám slovo panu Šastelovi. Le colloque euh, intitulé Sympozium o dohodách o partnerství v oblastech vědy a rybolovu bude organizováno belgickým předsednictvím 9. a 10. listopadu v Ostende. Jak víte, Ostende je na belgickém pobřeží. Předsednictví pozvalo Evropský parlament, když jsme prezentovali 15. července naše priority. Tím, že zorganizujeme toto sympozium, doufáme, že přispějeme k diskuzi, která v současné době probíhá, pokud jde o reformu společné rybářské politiky Nová společná rybářská politika by měla fungovat od roku 2014. Vědci v oblasti rybolovu mají různé názory a často mají různý přístup, pokud jde o rybolov a pokud jde o životní prostředí. Cílem tohoto sympózia je hovořit eh, do detailu o těchto otázkách a také eh, vyměnit si nejlepší praxi. Zorganizovali jsme eh, diskuze, které se budou soustředit na pět témat. Hodnocení a množství ryb, a zlepšení způsobu a výběru, spolupráce mezi a výzkumem a průmyslem, a zlepšení procesu konzultace a jako poslední bod vlastní zpráva. A výsledky tohoto sympózia potom budou diskutovány v listopadu na schůzi Rady pro rybolov. Rada poté bude moci z toho vyvodit odpovídající závěry. Mnohokrát děkuji, pane ministře. Nyní doplňující otázka, 30 sekund. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Můžeme poblahopřát ministrovi k tomu, že zorganizoval tuto důležitou konferenci, a která a, přivede k jednomu stolu vědce a zástupce a, a průmyslu. Já bych chtěla poukázat eh, na to, eh, že je zde velký problém eh, s vyhazováním ryb. A to je jedna z otázek, která by měla být diskutována. Doufám, že se odrazí spolu s dalšími tématy také na samitu rady. A zároveň se domnívám, že byste měli hovořit o um, lodích, eh, o regulaci pro lodě, které jsou menší než 15 metrů. A protože eh, tyto lodě jsou velice důležité pro místní rybářský průmysl a nemají negativní vliv na eh, množství ryb. A odpověď ze strany rady. Já bych chtěl poděkovat panu poslanci za jeho návrh a také za to, že zmínil určité obavy, které samozřejmě zmíním na sympoziu. Nyní se můžeme dostat, než můžeme postupit k další otázce, kterou položil pan Krauli. Jedná se o přistoupení eh, Chorvatska do Evropské unie. Autor zde není, pan Gallagher bude zastupovat pana Crowleyho. Můžete odpovědět, pane Šastele? Monsieur le Président, le Conseil a... Pane předsedo, Rada bere na vědomí to, že vyjednávání o přistoupení s Chorvatskem výrazně postoupilo a nyní se dostává do finální fáze. Evropská unie vítá snahy Chorvatska během posledního roku a zároveň vítá pokrok. A především pokud jde o stanovená kritéria pro vyjednávání. Obecně lze říci, že v tuto chvíli a došlo k otevření 33 eh, z 35 eh, eh, kapitol a došlo k uzavření 25 kapitol. A to znamená, že Chorvatsko skutečně postoupili především v oblastech a spravedlnosti, veřejné zprávy, boje proti korupci a organizovanému zločinu. A dále ochrana menšin, včetně návratu uprchlíků a stíhání za válečné zločiny. A také eh, v těchto oblastech, stejně tak jako v oblasti hospodářství, Chorvatsko postoupilo dále. Belgické předsednictví je odhodláno pomoci Chorvatsku eh, v dalších krocích a jsme odhodláni uzavřít co nejvíce kapitol a to co nejrychleji. Chorvatsko eh, musí dokončit reformy, které jsem zmínil, a musí splnit veškerá zbývající kritéria v rámci časového harmonogramu, který byl stanoven. A pokud a budou splněny parametry v kapitolách 8, 11, v kapitole rybolovu, v kapitole strukturálních fondů, to je kapitola 22, dále kapitola 23 základní svobody, spravedlnost 24, 25 životní prostředí, dále 31 zahraniční záležitosti, 33 rozpočet. To jsou kapitoly, které eh, bychom proviz, eh, předběžně měli eh, dokončit. Dále je třeba dokončit kapitoly 4, 14 a 35 různé. A takže to jsou kapitoly, které, kterými se budeme zabývat později. Pan Gallagher uh, má doplňující otázku. Sir, uh, já děkuji panu ministrovi za takovou ucelenou odpověď. Chci se ještě zeptat, zda by mě mohl informovat eh, buď nyní nebo později eh, o ukončení těchto jednání a okamžiku, kdy se bude mm, končit jednáními, bude informován samotný eh, a pouze parlament Chorvatska, který bude rozhodovat o přistoupení, anebo se bude organizovat referendum. Yeah. Děkuji. Eh, panu Galagarovi, pane ministře, chcete reagovat eh, na tuto otázku? Samozřejmě je na nás, abychom posoudili pokrok, kterého bylo dosaženo v Chorvatsku. Já tady nemohu nějaký časový horizont uvádět. Půjde o to, jak rychle pokročí Chorvatsko ve všech svých reformách. Eh, na konci celého procesu podle kontaktů, které jsem měl s chorvatským partnerem, se počítá, že se vyjádří eh, lid Chorvatska o přistoupení eh, Chorvatska do EU. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. A pan Zemke má otázku. Prosím. Bardzo chciałem poděkovat. Já chciałem zadat... Já bych vám také velice rád poděkoval a mám ještě otázku, která je pro mě důležitá. Vy jste, pane ministře, uvedl, že z 35 kapitol 33 už je zatím otevřeno. Popsal jste pokrok v těch 33 kapitolách, ale já mám otázku trochu jiného směru. Co ty dvě eh, kapitoly, které doposavat otevřeny nebyly v rámci vyjednávání? Já se domnívám, že to jsou zřejmě klíčové záležitosti. Děkuji, pane Šastele, prosím. Pane předsedo, já nemám opravdu představu, jak to je. Já tedy eh, pošlu odpověď písemně, protože já si teď z hlavy nevybavuju úplně všechny kapitoly, které kapitoly jsou dočasně uzavřené, které jsou teprve otevřené, ale neuzavřené a které další dvě ještě eh, nejsou otevřené. Já jsem myslel, že ta mm, moje předchozí odpověď eh, o je různých kapitolách byla dosti kompletní, ale je tady otázka dvou kapitol, které otevřeny nejsou. Já to předám písemně. Děkuji vám, říká předseda. Pan Zemke jistě bude spokojen, když písemná odpověď přijde rychle. A nyní se přecházíme k otázce číslo 7. Je to otázka Mariana Harkina. Demografická situace a pečovatelé. Pane ministře, máte slovo. Odpovězte na tuto otázku. Pane předsedo. Toto je otázka, která je obzvláště zneklidňující v, této, v tomto období hospodářských obtíží. Je tady velké riziko chudoby pro celou řadu lidí a je tady také nebezpečí, že různé charitativní organizace snižují nebo omezují své činnosti. Jde velice často o různé akce, které se snaží začlenit lidi do života, do práce, řešit problémy lidí, kteří e, třeba přerušili svou pracovní dráhu, aby se mohli, aby mohli pečovat e, o členy rodiny. Je třeba brát v úvahu e, situaci těchto lidí také v penzijních režimech. Je zde rámcová dohoda o rodičovské dovolené a Počítá se s tím, že pracující se vrátí na své pracovní místo, um, na totéž místo nebo velmi podobné místo uh, po ukončení rodičovské dovolené. Uvědomujeme si, že je důležité konzultovat sociální partnery a schválit nový typ um, rodinné uh, dovolené, například uh, v případě adopce nebo v případě nutné péče o člena rodiny. Je tady také určitá nerovnost mezi muži a ženami. Rada připomíná, že péče v rodině většinou je v rukách žen. Je to výsledek sociálních stereotypů o tom, jaká je úloha mužů a žen ve společnosti i v rodině. Rada v roce 2007 schválila závěry o otázce žen a chudoby. Tady je celá řada ukazatelů, které umožní členským státům i komisi sledovat tuto zásadní otázku. V závěrech eh, Rada vyjádřila, že si je vědoma toho, že je tady eh, péče, péče poskytovaná různými osobami, která není odměňována a ta často eh, probíhá na úkor jinak odměňované práce. Je to velice často úděl žen což má pak dopad na situaci žen v době důchodu, kdy ženy mají často velice nízký důchod právě vzhledem k těmto předchozím situacím. Rada tedy uvádí, že je třeba rozložit eh, tuto toto břemeno rovnoměrněji a že je také třeba vytvořit různé služby, které budou nápomocny v případě eh, osob, které jsou v péči svých rodin. Pravděpodobně tento počet osob bude růst, bude narůstat vzhledem k demografické situaci a bude také v listopadu 2009 eh, ve schválených závěrech Rady se hovoří o důležitosti této otázky pro Radu, eh, pro, pro Evropskou unii. A je tady také otázka eh, procenta zaměstnosti žen, eh, počet osob v péči a také počet eh, dětí v rodině, tedy plodnost na ženu. A je třeba vytvořit situaci, která umožní jak ženám, tak mužům lépe skloubit rodinný a pracovní život. Děkuji. Eh, má, prosím, tazatel doplňující otázku. Děkuji, pane ministře, za ucelenou odpověď. Je zřejmé, že Rada skutečně bere tuto otázku vážně a mě by zajímalo, eh, zda když prověřujete otázku té eh, rodinné dovolené, eh, vy jste hovořil v této souvislosti s genderovým aspektem, ale je tady důležitý další aspekt a to, že e, řada mladých lidí e, funguje jako pečovatelé a mluvil jste také o osobní volbě a to je přesně to, o co pečovatelé stojí. Chtějí si e, vybrat formu péče a jsem velice ráda, že berete v potaz také otázku důchodu, protože často jde o to, že lidé s přijdou o část svého platu, nadále nemohou platit sociální pojištění a tím pádem přicházejí také o své budoucí důchody. To je přesně oblast, kde by, vlada, eh, kde by rada mohla přijít s nějakými doporučeními pro členské státy. Děkuji, paní Harké. Nechcete odpovědět, pane Šastele? Pane předsedo, vážení členové, eh, to, to je vlastně jedno z témat, které bylo v mé odpovědi. Já rozhodně s tímto souhlasím a mm, plně to pod, podporuji pro všechny muže i ženy, ale zejména pro všechny ženy, které se rozhodnou pečovat o své blízké, eh, je třeba zajistit situaci, aby to na ně tvrdě nedopadlo v době, kdy potom žádají o důchod. Eh, důchod, který potom pobírají, by měl být důstojný, aby toto také zohlednil. Eh, pane ministře, další otázka je otázka pana Cjevky. Je to vysílání televizní stanice Alaxa. E, přebírá to jeho kolega. Prosím, pane Šasteli, můžete odpovědět. 10. E, března 2010 Rada i Evropský parlament schválili směrnici 2010-13 e, o televizním a rozhlasovém vysílání, které aktualizuje právní rámec týkající se rozhlasového a televizního vysílání v Unii. Článek 6 této směrnice počítá s tím, že členské státy eh, v příslušnými opatřeními eh, se snaží o to, aby poskytované služby neobsahovaly žádné vybízení k násilí na základě náboženství, národnosti nebo pohlaví. Je tedy i na komisi, která je strážkyní smlouvy, dohlížet, aby toto všechno bylo náležitě realizováno. Podle článku 2 této směrnice je členský stát oprávněn u vysílání organizací mimo jejich území, které využívají ovšem jeho satelitní kapacity eh, zasáhnout v případě, kdy je to odůvodněno. V konkrétním případě, o kterém hovoří eh, pan poslanec, eh, komise upozornila příslušný francouzský orgán na tuto situaci a francouzský příslušný orgán se této otázce věnuje. Není na radě, aby komentovala toto šetření. Děkuji, pane Šestelu. Pane Valenco, chcete položit dodatečnou otázku? Děkuji, paní. Děkuji vám, pane předsedo. Já úplně nesouhlasím s poslední částí odpovědi, protože si myslím, že to je v rámci kompetencí jak rady, tak komise, aby věnovali pozornost opakovanému eh, negativnímu trendu ve fungování eh, tohoto satelitního provozovatele. Už je to eh, po několikáté, kde vidíme, že se opět ve vysílání eh, objevilo, eh, objevila stanice, která neodpovídá podmínkám a já touto otázkou vyjadřuji znepokojení. Co bychom měli udělat pro to, aby tato schovávaná skončila? Děkuji, pane Šastele. Chcete se vyjádřit? Já částečně sdílím vaši interpretaci. Je pravda, že je na členských státech pod kontrolou komise, aby eh, směrnici uplatňovali. Rada eh, jakožto spolu legislativec má svou odpovědnost. A tu odpovědnost rada splnila, protože vytvořila právní rámec s schválením příslušné směrnice, ale je na členském státě, aby pod kontrolou komise směrnici uplatňoval. Děkuji, pane Šastelem. A přejdeme e, na další otázku. Otázka 9 je otázka 10. To je otázka paní Tykau a otázka pana a Kelly. Byly staženy tyto otázky. A další otázka je tedy číslo 11. To je otázka kolegy Ole Schmidt a týká se situace romské menšiny v Evropě a volného pohybu občanů EU. Prosím, pane Šastele, můžete odpovědět. Pane předsedo, po druhém evropském summitu o Romech 7. až 8. června rada přijala závěry týkající se integrace Romů bylo uznáno, že velká část Romů žije v podmínkách velké chudoby, diskriminace a sociálního vyčlenění. To znamená, že mají velice nízké vzdělání, neodpovídající bydlení, nedostatek přístupu k ke zdravotnictví. My chceme a podporovat sociální a ekonomické začlenění Romů s ohledem na závěry přijaté institucemi Evropské unie. Chceme také efektivně aplikovat současné politické nástroje. Rada také zdůraznila, že je nutné zajistit, aby sociální, aby občanská společnost a, a politici stejně tak jako Romové sami se snažili situaci zlepšit. V roce 2009 Evropská rada přijala dokument, který eh, zmínil explicitně romskou menšinu a poukázal na to, že by členské státy měly podporovat eh, zlepšení situace lidí v takto zranitelné pozici ve společnosti. 16. Eh, září minulého roku se v rámci rady také hovořilo o tématu Romů. Tehdy se poukázalo na to, že členské státy mají možnost zajistit, aby právní stát byl respektován v rámci jejich území. Zároveň členské státy musí ale respektovat evropské právo. A Evropská rada rovněž bude hovořit o problému integrace Romů na nadcházejícím summitu. Belgické předsednictví zároveň chce, aby se o Romech diskutovalo eh, na eh, zasedání rady 21. října. Rada a eh, nezískala žádné informace týkající se eh, závěrů schůzky ze 6. září v Paříži. Pokud já vím, tak se to netýkalo pouze Romů. Děkujeme Šasteli. Pane Šmite, máte 30 eh, eh, sekund. A děkuji, pane ministře, za odpověď. Já se domnívám, že vy, pane ministře, a 27 dalších členských států, nebo 26 dalších členských států, reagovalo velice rychle. A Evropa je nyní ve velice problematické situaci. Víme, že Romové byli perzekováni staletí, ale v poslední době jsme byli svědky toho, že Evropa <clears throat> má určité hranice, určitá omezení. Pokud chceme požadovat od jiných zemí, aby se správně chovali, musíme se sami správně chovat. Isabel Seka navzal, napsal knihu Pohřby mě stojícího tak se tato kniha jmenovala. A já bych vás chtěla požádat, abyste vytvořil výbor, výbor, který by se zabýval tím, a co se dělo s Romy v historii a nyní je pro nás velice důležité, abychom věděli, k čemu došlo v naší historii, stejně tak jako v současnosti. Mnohokrát děkuji, pane Šmité. A Měl jste skutečně dlouhých 30 sekund, nyní má slovo pan Šastel na odpověď. A na jedné straně eh, beru na vědomí ten návrh eh, podívat se do minulosti, pokud je o tuto otázku. A zároveň bych chtěl říci, že tato otázka se velice intenzivně řešila v posledních eh, dnech a týdnech. Rada, kterou zde dnes eh, zastupuje, očekává, že komise předloží detailní analýzu tohoto tématu. Především s ohledem na to, co se dělo v posledních týdnech. Není na radě samotné, aby hodnotila specifickou situaci. Je spíše na komisi, aby nám řekla, zda zde dochází k dodržování smluv. Děkujeme panu Šastelovi. Nyní se dostáváme k otázce 12. Eh, Rozvoj vnitřního trhu a digitální trh. Není zde ale autorka otázky, takže se dostáváme k otázce 13, kterou podklá, pokládá pan Jim Higgins. Jedná se o obchodování s dětmi. Señor Chastel, tiene usted la palabra. Pane Šastele, máte slovo. Legislativa, která platí v této oblasti, tedy v oblasti prevence obchodování eh, s lidskými bytostmi, je součástí směrnice z roku 2002, která se věnuje prevenci obchodování eh, s lidmi a zavazuje členské státy k tomu, aby porušování legislativy v této oblasti trestaly. A kromě toho Eh, se tato směrnice věnuje také eh, sexuálnímu zneužívání eh, jakožto trestné činnosti. Existují také opatření na ochranu obětí. Kromě toho existuje další navržená směrnice týkající se zneužívání dětí, sexuálního zneužívání dětí a dětské pornografie. V tuto chvíli to prověřují evropské, či projednávají evropské instituce. Jde o to, nabídnout konkrétní pomoc dětským obětem obchodování a obsahují také, tato směrnice obsahuje také ustanovení týkající se lepšího a účinnějšího stíhání eh, případů, které probíhají mimo území Evropské unie a směrnice se věnuje také prevenci. Na základě eh, mm, těchto dokumentů eh, je nabízena dětem konkrétní pomoc, zejména tedy obětem zneužívání, sexuálního zneužívání a nedoprovázaným eh, dětem, eh, které se stávají ob, eh, obětí obchodování. Evropská unie schvaluje plán pro nedoprovázané děti, kde se zájmy dítěte chápou jakožto priorita. Věnujeme se také otázkám jako je například eh, vyhledávání trvalého řešení. Jsou to zásady, které jsme odsouhlasili v červnu 2010 eh, a chceme, aby členské státy posílily ochranu dětí, které se stávají obětí obchodování. Eh, členské státy mají kompetentní úřady, které se mm, této oblasti věnují. Teď pokud jde o konkrétní odch, odhad počtu dětí, které se stávají obětí obchodování, mm, oběti tohoto druhu trestné činnosti, tohoto druhu trestné činnosti v Evropské unii, tak eh, abychom získali skutečně objektivní statistické údaje tohoto druhu, tak Rada eh, v červnu 2009 odsouhlasila vytvoření formální sítě eh, poskytování údajů o obchodování s lidmi a tato síť slouží jakožto fórum pro výměnu eh, osvědčených postupů a informací v oblasti boje s obchodováním eh, s lidmi a v oblasti prevence. Ta síť už tedy funguje, je k tomu k dispozici eh, prováděcí dokument z listopadu 2009 a tam je i část, která se věnuje obchodování s dětmi. Konkrétně se tam hovoří o jednotlivých členských státech, ale není na radě, aby se tady věnovala jednotlivým případům. Děkuji, říká pan předseda. Pane Higince, chcete položit doplňující otázku? Ano, děkuji. Myslím, že všichni vidíme, že obchodování s lidmi je ohavným eh, zločinem. Samozřejmě pokud jde o dospělé, je to trestný čin, ale pokud jde o děti, je to něco skutečně hanebného. Pokud jde o moji zemi, tak eh, asi eh, víte, že eh, v tuto chvíli máme 441 dětí, eh, které se ztratily, až byly v péči jirského státu a je možné, že se staly oběťmi obchodování, hranice jsou otevřené. Já myslím, že musíme spolupracovat a já jsem rád, že Rada je odhodnala poskyt, pod, podniknout kroky. Děkuji vám, pane Hegence, pane Šastele, chcete nějakým způsobem reagovat? Já chci poděkovat panu poslanci e, za to, co řekl radě a vlastně jenom opakuji, co už tady zaznělo, že se snažíme pomáhat obětem obchodování e, s lidmi a to je také součást té směrnice, která se této problematice věnuje. E, my se snažíme aby eh, na toto téma nebylo zapomínáno a aby všechny členské státy analyzovaly eh, dobré postupy a dobrou praxi používanou v celé Evropě a pokud možno harmonizovali eh, své postupy. Děkuji, pane Šostavé. Otázka číslo 14 pokrádá ji Liam Eilvert, opatření k vytváření pracovních míst v Evropě. Místo kolegy Alverda položí otázku pan Gallagher čím se stává rekordmanem, pokud jde o eh, pokládání eh, otázek v zastoupení. Monsieur Gallagher, un grand merci pour me permettre... Pane Gallagheri, mnohokrát děkuji za to, že mi dovolíte hovořit o této důležité věci. Členské státy jsou odpovědné za to, aby definovaly a implementovaly své národní politiky v oblasti zaměstnanosti. Situace v členských státech je různorodá a to je důvod, proč jsou také různá opatření. A zároveň je zde ale celkový cíl Evropské unie, který odpovídá smlouvě o fungování Evropské unie. Tato opatření jsou součástí Evropské strategie v oblasti zaměstnanosti, a která zahrnuje doporučení pro členské státy. Na schůzi v červnu 2010 Rada odsouhlasila všeobecné pokyny pro zaměstnanost A tyto pokyny jsou velice důležitým nástrojem pro implementaci strategie EU 2020 pro zaměstnanost a růst. A bereme na vědomí stanovisko parlamentu z 8. září a očekáváme, že komise předloží radě své stanovisko v rámci Rady EPSCO. Evropská unie a členské státy aby měli mít inteligentní, trvalé udržitelný růst. Je třeba, aby se členské státy snažily o zahrnutí málo zastoupených eh, skupin, jako jsou mladí lidé, eh, migranti a tak dále, do pracovního trhu. A tím eh, dojde ke zlepšení celkové situace na pracovním trhu, ať už na straně poptávky či nabídky. To bude také odpovídat potřebám trhu práce. Je rovněž nutné soustředit se na podporu malých a středních podniků a na celoživotní vzdělávání. Využívání odpovědajících fondů, jako je Evropský sociální fond, nám pomůže dosáhnout těchto cílů a také nám to pomůže, abychom v Evropské unii vytvořili nová pracovní místa především eh, ve znevýhodněných oblastech. A Budeme mít eh, k dispozici eh, výroční zprávu týkající se zaměstnanosti a tato zpráva nám umožní eh, zjistit, jaká je situace v členských státech a jak vypadá implementace všeobecných pokynů pro zaměstnanost. Zpráva, která byla vydána na jaře za rok 2009, nám poskytuje velice dobrý přehled o tom, jaká opatření členské státy učinily pro zlepšení zaměstnanosti. Jde především o zaměstnanost žen a mladých lidí. Rada zdůrazňuje, že je třeba zlepšit počet zelených pracovních míst, že je třeba zlepšit pracovní podmínky, že by společnosti se měly snažit modernizovat a své postupy. Je nutné mít koordinovanou strategii, protože ta hra, hraje zcela zásadní roli. Eh, děkuji a doplňující otázka, pane Gallaghera. Eh, pane předsedo, já chci poděkovat za vaši odpověď. Pokud jde o ty plány, tak ty samozřejmě chválím a věřím, že bude moci v krátké době vzniknout, eh, budou moci vzniknout nová pracovní místa. Nicméně Evropa ne, mm, zatím nedokázala naplnit či vytvořit těch 1,5 milionu pracovních míst, proto protože nám v tom brání často byrokracie, nadměrná byrokracie. Vy hovoříte o národních politikách, ale se si vzpomenete při projevu předsedy Barosa na minulé plenárce, eh, se zmiňoval o politikách, eh, které se vypořádají s nadměrnou byrokracií. A tak eh, by mě zajímalo, co může rada udělat okamžitě k tomu, aby zajistila, že nadměrná byrokracie bude minimalizována a vzniknou tak nová pracovní místa. Děkuji, pane Galagare, pane ministře. Já vás mohu hned odkázat na program belgického předsednictví v této otázce, protože je pravda, týkalo se to zaměstnanosti a my jsme se soustředili na strukturální opatření, eh, které se prostřednictvím strategie 2020 zaměřují na tuto otázku, ale máte zcela pravdu. V belgickém programu je celá řada opatření, která se snaží eh, snížit administrativní zátěž podniků Eh, zejména těch malých eh, takzvaných mikropodniků, které nemají strukturální možnosti eh, nabírat mnoho pracovníků a zvládnout veškerou legislativu. Jsou to často velice složité postupy pro malé podniky. Já vím, že v Belgii a konkrétně za belgického předsednictví příslušný minister počítá s tím, že během neformálního zasedání, které organizuje, chce klást důraz na tyto eh, těžkopádnosti v administrativní oblasti, které brání dobrému fungování malých a středních podniků. Děkuji, pane ministře. A Eh, říkají nám, že pan Alan Kelly stáhl svou otázku číslo 15, takže tady máme otázku 16. Eh, ta ovšem padá, protože autorka zde není. Otázka 17 pana Richarda Houvita. Pokroky při přípravě horizontální směrnice EU eh, proti diskriminaci. Tady v nepřítomnosti autora klade otázku Kinga Kence. Prosím. Můžete odpovědět, pane ministře, na tuto otázku? Eh, paní Kenc vyslechne odpověď. Eh, memorandum of Understanding, o kterém eh, tady hovoří pan poslanec Howitt. Je to otázka 17. Otázka číslo 17, prosím, pane ministře. Za španělského předsednictví rada zkoumala návrh eh, směrnice 7. června 2010 vzal na vědomí zprávu o pokroku práce. Podle této zprávy je nutné pokračovat eh, dále ve přeskumu eh, tohoto návrhu, zejména pokud je o pole působnosti, uplatňování příslušných opatření i časový harmonogram. Členové rady zdůraznili, že je nutné zaručit právní Eh, jistotu co do nejvyšší míry a respektovat princip subsidiarity. Návrh by měl být schválen podle článku 19 smlouvy o fungování EU, který vyžaduje jednomyslnost členů Rady. Eh, návrh směrnice usiluje o určité cíle úmluvy OSN týkající se postižených osob. Tento nástroj ovšem nemá za cíl právně provádět tuto úmluvu. To je trošku širší rámec, který jde mimo pravomoci EU. V současné době probíhají v Radě diskuse, které se snaží zajistit konsistentnost s touto úmluvou. Pokud jde o hospodářské náklady rovnosti, Tady diskuse také hovoří o e, neúměrných nákladech. Mm, jde o snahu najít rovnováhu mezi právom na rovnost a hospodářskými náklady takovéto rovnosti. E, tady je zapotřebí dospět k jednomyslnosti a tady samozřejmě rada nemůže odhadovat, jaké budou výsledky tohoto vyjednávání ani jak dlouho budou trvat. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. Paní Genc, prosím. Máte doplňující otázku? Köszönöm szépen a választ. Próbáltam Zsasztalú válasza alapján megérteni jobb. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se snažila co nejlépe pochopit ty argumenty v rámci Evropské rady, a to už od roku 2008. Od eh, této doby, od roku 2008, se tato otázka řeší v rámci rady. Evropský parlament a už odsouhlasil návrh směrnice. A samozřejmě zde ale existuje určitá odpovědnost, pokud jde o umluvy OSN. Já bych se vás chtěla zeptat, pane Častele, vidíte zde určitou možnost pro to, že v nejbližší budoucnosti po analýze podmínek a dosáhneme určitého pokroku. Já si myslím, že krize byla určitým varováním. Varováním týkajícím se toho, že rovnost je nesmírně důležitá a že boj proti diskriminaci je podstatný, protože krize eh, celou situaci zkomplikovala pro mnoho lidí. Pane ministře, máte slovo. Byste reagoval na tuto otázku. Já chápu eh, pochopitelnou netrpělivost v této mm, věci. Ty diskuse asi trvají příliš dlouho, ale jde o inovující návrh s velkým polem působnosti a s praktickými dopady. Opakuji, jednomyslnost členských států je tady eh, nezbytná, stejně tak jako souhlas parlamentu. Jen tak bude moci být směrnice schválena. V rámci rady probíhají velmi složitá jednání, vyžadují velkou energii. Pracovní skupina pro sociální otázky již dvakrát za belgického předsednictví diskutovala o této věci. Počítá se i s dalšími jednáními této pracovní skupiny a já nepochybuji, že když za belgického předsednictví nebude otázka uzavřena, následující, tedy právě maďarské předsednictví, udělá vše proto, aby bylo možné eh, úspěšně ukončit tyto diskuse. Děkuji. Děkuji, pane Šastele. Otázka 18, 19 a 20 padají, protože zde nejsou přítomni tazatelé. Tím pádem končíme toto zasedání. A já bych chtěl říci, že tady je jedna pozitivní věc z těch zvláštních okolností. Alespoň se nám podařilo na tomto zasedání Eh, dodržet absolutní paritu eh, z hlediska pohlaví mezi poslanci. Díky přítomnosti paní poslankyně Gens to je výjimečná situace a žádoucí situace dos, dodržet paritu, i když by bylo lepší, kdyby to bylo za trošku vyššího absolutního počtu poslanců. Děkuji vám z celého srdce za vaše úsilí, eh, pane ministře, za všechny odpovědi a chci říci, že není příliš často, že eh, všichni účastníci diskuse jsou tak eh, velmi eh, precizní a přitom struční a odpovídají přímo k věci. Vážení dámy a pánové, přerušíme naše zasedání a příští zasedání pokračuje zítra 23. září od 10 hodin do 12. A Pořad jednání je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Končíme zasedání. Hezký večer, dobrou noc. A mm, eh, dobrou noc, paní Gens, a dobrou noc.